celní unie naleznou všechny otevřené problémy, nějaké řešení a to velmi rychle. Děkuji. Dobře, tím je rozprava k této zprávě ukončena a zítra ve 12 hodin se bude hlasovat. Vážení kolegové, další bod na pořadu jednání je zpráva paní Esther de Lange o právních předpisech EU zaměřených na zachování biologické rozmanitosti. Spravodajka paní de Lange má slovo na čtyři minuty. Dank u wel, voorzitter eh, via dit eigen initiatiefverslag luidt het europees parlement de noodklok over ons kterou připravil Evropský parlament. Je to určitý varovný signál, který se týká biodiverzity jednotlivých eh, druhů. 30 eh, procent oboživelníků, 42% eh, savců, 43% ptáků, 45% motýlů, 52% sladkovodních ryb a tak dále je ohroženo vymřením. Není to pouze otázka biologie, je to otázka etiky, morálního přístupu. Musíme také přenechat něco našim dětem, našim vnoučatům. A je to také v našem ekonomickém zájmu, abychom investovali do biodiverzity. Zdravý ekosystém zajistí čistou vodu, bude vázat CO2, zajistí lepší potravu, také nerostné zdroje a máme 50 miliard ročně Evropské unii, což je takový účet, který platíme za to, že ztracíme biodiverzitu. Snažíme se snížit eh, zmenšování biodiverzity do roku 2010. To byl náš cíl, ale bohužel se mu vzdalujeme. Nyní máme nový cíl do roku 2020 a ten musíme naplnit. Je to otázka naší politické vůle. Ve své zprávě uvádím konkrétní návrhy, například bychom měli zastavit eh, přístup, že to se mě netýká, budu řešit jenom, co se týká mě, měli bychom kontrolovat jednotové problémy. Není to otázka pouze ekologické politiky, nicméně to součást rybolovné politiky, rozvoje venkova, zemědělské politiky. Je to velice průřezové téma. Musíme zajistit pokrok. Jsou tady nové příležitosti, například eh, bychom se měli podívat na ekoslužby a další typy služeb, které jsou poskytnuty dále trvalé udržitelné zemědělství. Musíme zajistit, aby hospodářství i politika životního prostředí šly ruku v ruce. To bude eh, vynikající pro vytváření nových zelených pracovních míst. Musíme spolu pracovat lepším způsobem, lépe koordinovat naše jednotlivé přístupy. To nám v tuto chvíli chybí, protože tyto otázky se neomezují pouze na národní hranice. Například, když se podíváme na implementaci programu Natura 2000, tak zde máme určité problémy. Celkově podporujeme ambici a návrhy komise, eh, kde se snaží eh, naplnit cíle do roku 2020, ale bereme to jako naprosto minimální ambici. Musíme také obnovit naši biodiverzitu. To je také nedílná součást naší práce. Musíme se více zaměřit na biodiverzitu také na mezinárodní úrovni. To znamená, že na samitu v Nagoji v Japonsku musí Evropská unie hovořit jednotným hlasem. Musíme provést hodnocení dopadu nejen z ekologického hlediska, ale také z ekonomického, sociálního hlediska. Musíme objasnit celou tuto oblast, musíme vytvářet nové politiky, ty musí například vytvořit komise, co se týče invazních druhů. Pokud máme nějaké invazní druhy, tak to může negativně ovlivnit jiné druhy. A například máme červenou veverku, která byla vytlačena šedou veverkou. Například v Limburku eh, vidíte lišky, které ničí je, místní druhy v lesích. Chtěla bych poděkovat všem stínovým, stínovým zpravodajům za spolupráci a tato zpráva byla přijata na výboru Envy. Chtěla bych také poděkovat panu komisaři Potočníkovi, který bohužel tady není. Nyní je v New Yorku a bojuje za biodiverzitu, ale jsem ráda, že pan komisař de Chuchte jej zastoupil eh, ve svém, vyslechl mě v mateřštině, takže zcela jistě bude moci velice podrobně můj příspěvek eh, okomentovat. Tři Thank you, uh, Mr. President. Děkuji, eh, pane předsedající, vážení poslanci. V tuto chvíli komisař Potočník se účastí v New Yorku debat OSN o mezinárodním, o mezinárodním roku biodiverzity takže jistě pochopíte, že proto se jsem dnes nemohl eh, dostavit. Rád bych chtěl poděkovat eh, jménem svým jménem komise paní Delange eh, za zpracování této eh, dobře načasované zprávy o právních předpisech EU zaměřených na zachování biologické rozmanitosti. Já bych chtěl zdůraznit, že je to dobře načasované, protože EU se nyní nachází na politické křižovatce, pokud jde o její politiku zaměřenou na ochranu biologické rozmanitosti. Komise souhlasí s parlamentem v tom, že lidmi vyvolaná ztráta biorozmanitosti eh, je eh, alarmující. My jsme znepokojeni degradací eh, v ekosystému a, víme, že biorozmanitost poskytuje příslušným systémům služby, které potřebujeme a závisíme na nich, abychom přežili. V posledních letech EU dosáhla řadu věcí, na které můžeme být hrdí. V Natura 2000 se rozšiřuje na v zemi i na v moře a pokrývá téměř 20 našeho území. Nicméně do roku 2010 dojde k obrovskému ztrátě biodiverzity. A navzdory eh, hospodářské eh, krizi eh, Rada na jaře tohoto roku schválila cíle v oblasti biorozmanitosti a jsou velmi ambiciozní. Vyzývá se v nich k zamezení veškeré, veškeré ztrátě biodiverzity a k posílení stávajících snah a to do roku 2020. Pan předseda Barroso ve svém projevu o stavu Unie eh, v nedávno vyjádřil své odhodlání eh, podporovat tuto věc a eh, sdělil, že si myslí, že je to otázka, kterou je třeba naléhavě řešit. Víme, jaké jsou největší problémy v naplňování těch cílů. Jedním je povaha politiky biorovnatitosti samotné. Jedná se o složitou věc, za kterou se musí zasadit Eh, široké eh, spektrum aktérů a často eh, se to dostane k tomu jednoduchému principu, že když jsou vyní všichni, tak za to nikdo nemůže. Jedná se o záležitost, která je eh, ovlivňována z různých eh, mm, politik, jako je zemědělská politika, politika soudržnosti nebo rybářská politika. A proto jsme tedy eh, na důležité křižovatce, kde se buď můžeme vydat správným směrem, tím, že začleníme politiku biodiverzity do těchto politik jako hlavní část, anebo můžeme udělat chybu, vydat se jiným směrem a nikdy nedosáhneme svého cíle, a sice cílu pro rok 2020 a eh, budeme čelit eh, katastrofálním důsledkům ztráty biodiverzity. Hodně se tady hovoří o trendech eh, ztráty biodiverzity v Evropě i po celém světě, o tlaku na ekosystémy a jednotlivé eh, druhy a o jejich eh, důležitosti pro přírodu a pro, o jejich souvislosti s boji proti klimatickým změnám. My máme velký úkol zachovat život na této planetě, ale nesmíme mm, se nechat odradit velikostí tohoto úkolu. Komise se nenechá odradit a bude se snažit naplnit eh, cíle v oblasti biodiverzity do roku 2020. Také eh, pracuje na sdělení k eh, ochraně v oblasti Natura 2000 a také se snaží o to, aby příslušné dokumenty měly patřičný přínos. Souhlasíme se zprávou Eh, v tom, že je třeba implementovat příslušnou legislativu, bez níž nikdy nenaplníme své eh, cíle. A eh, myslíme si, že parlament by nám měl pomoci schválit příslušný balíček, který nám umožní naplnit cíle v oblasti biodiverzity a samotný přínos zprávy paní Ede Lange je v této souvislosti zásadní. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. A nyní hm, má slovo paní eh, Levin eh, za eh, výbor pro dobrovolnou politiku. Er- Děkuji mnohokrát. Chtěla bych poděkovat paní Delange za její zprávu. Jsem velice potěšená, že výbor pro rybolov může podpořit stanovisko, které skutečně poukazuje na schodu mezi našimi politikami. 70 až 80 eh, našich eh, ryb eh, zahynulo nebo je příliš loveno během 50 let, což velice podkopává ekosystém v mořských oblastech. Také dochází ke zvýšení úniku CO2 a je to určitý Eh, prvek, který je, nám bude chybět, když bojujeme eh, v protiklimatickým změnám. Takže summit v Nagoji je velice důležitý také z hlediska politiky rybolovu. V našem výboru pro rybolov eh, vidíme, že musíme dát velkou prioritu prostorovému plánování v oblasti moří. Nemůžeme naše politiky vytvářet odděleně, jako kdyby nebyly vzájemně propojeny. Musíme dělat vše pro to, aby i v oblasti reblovo docházelo ke e, snížení vymírání jednotlivých živočišných druhů. To je pro naši politiku také velice důležité. Šíber je na mysle to. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní kolegyni za vynikající zprávu. Děkuji také stínovým zpravodajům Děkuji za velmi dobrou spolupráci. Čísla a fakta jsou na stole, zpráva je obsahuje a je jasné, že máme morální povinnost udržet biorozmanitost, a, ale musí to být nejenom ekologické, ale i ekonomické. Bylo by bláznoství, eh, kdybychom tak neučinili. Vidím tady pouze jeden problém a to je akceptance ze strany občanů. A když pomyslíme na síť Natura 2000, tak můžeme konstatovat, že v některých zemích sice jsme velice úspěšní, pokud jde o zřizování těchto sítí a také pokud jde o jejich prosazování, ale v některých jiných zemích jsme méně úspěšní. Komise by se tady měla více zaměřit na to, aby se používalo stejné měřítko pro všechny uh, Mnoho občanů eh, Mnoho občanům nevadí, eh, že eh, se tady ty věci nedodržují, ale občané nechápou, proč v některých zemích je to velice laxní přístup a někde velice přísný. Kdybychom tady vytvořili rovné podmínky, tak si myslím, že bychom získali politickou akceptanci obyvatelstva a to je nutná podmínka pro to, aby tato politika byla dlouhodobě úspěšná. Žádám tedy komisi, aby předložila konkrétní pokyny, tak abychom mohli mít jednotné směrnice, a e, právě e, v naší zemi se, v naší zemi se vyčítá, že nejsme, nebo tady Evropské unie se vyčítá, že není schopná měřit jednotným měřítkem pro všechny. Děkuji. E, děkuji a nyní pan Leinen dvě, dvě minuty. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, vážení kolegové a kolegyni. Já bych nechtěl teď ukazoval na jednu zemi, ale doufám, že ten že teď se ukáže na nás na všechny, protože ta strategie 2010 nefungovala a nyní si musíme dávat nové e, cíle na další e, dekádu. E, za několik týdnů bude konference OSN o biodiverzitě v Algoji. A já doufám, že to nebude nekonečné nebo podobné zklamání jako klimatická konference OSN v Kodani. Nesmí dojít ke dalšímu krachu ekologické konference OSN. A Evropská unie tady má velkou roli. Já myslím, že se musíme zasadit o globální ambiciozní program k eh, zachování eh, biodiverzity. Musíme eh, prokázat solidaritu při financování těch opatření a jak už bylo řečeno, Evropská unie musí hovořit jedním hlasem a nikoli 27 různými tóny. Eh, už eh, zde eh, padlo, padla hlavní čísla 50 miliard ztráty díky ztrátě biodiverzity. To máme tedy 0,2 financování EU na ochranu v biodiverzity a to je velice málo. Prostě musíme na to dávat prostě jednoduše více peněz na ochranu eh, druhů. A pokud je o solidaritu EU eh, e se zbytkem světa, tak tam potřebujeme nástroj, eh, kterým bychom poskytovali protipění za určité druhy, například za medicinální, medicinální rostliny. Potřebujeme kompenzovat ty země, odkud je bereme. Já si myslím eh, závěrem, že eh, ochrana biodiverzity je eh, úkol, který jde napříč zemědělstvím, lesnictvím, ryba, rybolovem. To všechno tedy musíme mít na paměti a taková paměť, tedy taková směrnice například o ochraně eh, půdy. Eh, to je to velice negativním eh, příkladem toho, jak se nám to nepovedlo. Takže já gratuluji panu zpravodaji a doufám, že parlament se tedy bude teď zasazovat o biodiverzitu. Děkuji. A nyní pan Kerbendy, dvě minuty. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych také poblahopřát paní zpravodajce za veškerou práci. odrazový můstek byl dost nešťastný. Bylo to selhání politiky o biodiverzitě, která byla zahájena roku 2000. Ta měla zastavit eh, úbytek eh, biodiverzity, ale bohužel to byl dokonce velký neúspěch. Nepodařilo se ani zpomalit eh, tempo ubývání biodiverzity. Snažíme se ze všech sil, ale nedaří se nám situaci ani udržet. Byly tam možná v některých zemích jisté úspěchy, ale bohužel eh, byly velice sporé. Když se podíváme na seznam ohrožených druhů, tak eh, máme pěkná prohlášení ze strany Evropské rady, která to hezky všechno Vysvětluje, jsem si jist, že hezké pronášení také vydalo OSN, ale když se podíváme do praxe, tak eh, na to lidé vůbec nedbají. Pokud se má dělat skutečná volba, tak rybáři a jejich zájmy jsou prosazovány nad zájmy ryb. A díváme se na velice zranitelné oblasti. Například, když se podíváme na schopnost udržování lesů, tak velice často dochází k jejich úbytku. 40 miliard euro je v podstatě částka, která je vyčíslená v úbytku biodiverzity. Příští pondělí budeme mít možnost prokázat, že to skutečně myslíme vážně. Není to pouze otázka vytvoření nové strategie eh, biodiverzity, ale také nové politiky v oblasti rybolovu. Dále obchodních dohod a všechny tyto oblasti diktují, jak bude vypadat budoucnost živočišných druhů. Měli bychom se obrátit na ministry a eh, přimět je, aby přijali skutečná kvalitní opatření. Já se obávám, že děláme stále ještě chyby. Je dvě lepta. Dvě minuty. Pane předsedo, vážení kolegové, tento rok je rokem biorozmanitosti a jsme tedy tady před trojí krizí, která předpokládá konsistentní přístup, tak abychom se dostali z ekologické krize, která má přímé dopady na naše hospodářství a sociální model. Tato trojí krize, bezpečnost potravin, klimatické změny a ztráta biorozmanitosti. Měli bychom připomenout, že biorozmanitost eh, je velice důležitá, má své má svou cenu, zhoršuje chudobu, má velký dopad na hospodářství, blahobyt a i e, na kulturu. 40 světového hospodářství vyplývá e, z přírody a 60 z toho e, upadá. Za, tři, za 40 let Evropa ztratila 30 své rozmanitosti. Je to 1 HDP, 50 miliard ročně a v roce uh, eh, 2050 to bude představovat 14 miliard ročně. Takže ty důsledky jsou známé a jsou uvedeny ve zprávě. Uh, Opatření, která přijímáme, samozřejmě eh, pokračují a my děkujeme paní Delang za její zprávu. Od slov musíme přejít k činům, od cílů musíme přejít ke konkrétním nástrojům. Je třeba, aby Evropská komise uznala, že je třeba jednat, že Rada tady ještě některé věci blokuje. Jeden eh, hlas ve výboru eh, pro životní prostředí zamítlo veškeré financování eh, v jedné důležité oblasti. A do strategie 2020 tady některé důležité aspekty nebyly zahrnuty. Je třeba uznat ekologický aspekt našeho hospodářství. Musíme se angažovat tak, abychom zachovali revalorizaci našeho ekologického kapitálu, protože to je investice, která do budoucna bude podmínkou úspěchu. Pan Van Dalen, jedna minuta. Pane předsedo, bohužel musíme konstatovat, že eh, Rok 2010 je rokem, kde kdy cíle rozmanitosti nebyly dodrženy a rozmanitost celosvětově klesá. Vyvolává to velké obavy. Rozmanitost druhů je velice důležitá. Je to důležitý kapitál, základ pro potraviny, suroviny, zajišťuje stabilní klima. A proto je potřeba od pěkných slov přejít k činům. Znamená to, že musíme hovořit jednotným hlasem. Rada, Evropa, eh, pardon, Rada, Komise i parlament se musí shodnout. Musíme uskutečnit cíle strategie 2020, to znamená snížit ubývání eh, biodiverzity, ochrana bioekosystémů po celém světě, jejich obnova. Děkuji. Pan Ferreira, jedna minuta. Prezident, definição de uma rede ecológica. Děkuji, eh, pane předsedající. Definice ekologické sítě, která by byla soustavná na evropské úrovni a, kde by byly združeni zástupci ohrožených e, stanovišť, to je e, důležitá podmínka, ale nikoli e, dostačující podmínka k ochraně biodiverzity. Máme hrozby, které musíme odolat, ale také v některých oblastech je třeba dobít půdu zpět. Máme tady eh, v Naturu 2000, eh, ale nevytvořili jsme řádný eh, finanční mechanismus k podpoře těch oblastí Natury 2000. A to zásadním způsobem podkopává její efektivitu. Také je problém, že rozpočet na rok 2010 zvyšuje vojenské výdaje, ale snižuje výdaje na program LIFE Eh, musíme eh, biodiverzitu eh, začlenit do všech podstatných politik a tady právě může být vlivná Evropská unie v oblasti obchodní politiky, tady za to zodpovídá a příslušný komisař v oblasti kulturní politiky. Můžeme udělat ještě toho hodně, abychom obrátili toto na správnou se Er Bohužel, dnes máme před sebou zprávu o biodiverzitě a ta jasně říká, že se musíme náležitě postarat o svou planetu. To nemůžeme brát jako samozřejmost. Ale vzhledem k tomu, že se nestaráme o biodiverzitu, dostáváme se e, do situace, kdy dochází k velkému úbytku biodiverzity. Jsem ráda, že také výbor pro rybolov e, potvrdil tento trend, že musíme provést velké změny, ale musíme se změřit také na zemědělství. Nemůžeme nadále používat eh, například eh, pesticidy, tak jak je používáme. To musí být také součástí této politiky. Čili zde dále se hrává důležitou úlohu průmysl. Musíme se postarat o naše životní prostředí. Rybolov, životní prostředí, zemědělství, tyto politiky musíte ruku v ruce. Co je důležité, všichni občané by skutečně měli přejít od slova k činům a, v to svém, a to ve svém každodenním životě. Děkuji. Paní Uti, minutu a půl. Děkuji, pane předsedající. Rok biodiverzity. přinesl celou řadu tragédií, ale hodně se nehovoří, nehovoří se dostatečně o řešení. Společnost ovšem chce řešení, chce nové způsoby, jak přistoupit k danému problému. Evropa se eh, rozdělala do zeměpisných oblastí, ale eh, z toho by mělo vyplývat eh, také určité, určitá politika. Potřebujeme mikropolitiku biodiverzity eh, a na mikroúrovni, protože biodiverzita je eh, záležitostí lokální sama o sobě. Eh, také podívejte se na to, jak opouštíme půdu. Životní cyklus zvířat si vyžaduje abychom se zabývali konkrétními typy půdy v daných oblastech. Když zasadíte konkrétní eh, stromy, tak to přitáhne určité eh, eh, ptáky a určité rostliny přitáhnou určitý hmyz. Nikdo nehovoří o ztrátě v organické mm, bohatství v půdě, respektive o organickém ochuzení půdy vzhledem k monokulturám. Já jsem podala Pozměňovací eh, návrh eh, o pozměňovacích eh, o, o, za interesovaných stranách a ten byl odmítnut. Nicméně uvědomme si, že právě zainteresované strany, jako jsou zemědělci, jsou do biologické, do biologické rozmanitosti hodně zapojeni a musíme je více zapojit i do její ochrany, pokud něčeho máme dosáhnout. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Paní Delange říká, že již eh, ten alarmující, ten alarm již zazvonil. A nenaplníme naše cíle tisíciletí, pokud se nebudeme starat o naše životní prostředí. Naše životní prostředí je velice zranitelné a křehké. A je jasné, že za veškeré škody bude platit budoucí generace. Evropská unie byla určitou dobu eh, vedoucím aktérem v boji proti klimatickým změnám, nicméně jsme nenaplnili dané cíle. Zdá se, že nám chybí vůle, že nemáme dostatečnou koordinaci a implementaci, ale musíme tyto cíle rozšířit eh, ještě dál. Máme velice omezené cíle právě v oblasti biodiverzity. Není to něco, co bychom mohli uzavřít do muzea. Naopak biodiverzita je živoucí problém, který také nezná hranic, čili tam vzniká také dominový efekt. Subsidiarita je jediný princip, kterým můžeme řídit biodiverzitu. Měli bychom zamítnout druhou část odstavce 67. Potřebujeme společnou politiku půdy. Tato politika je velice odlišná v Evropské unii, je dobrá nebo špatná, je nyní v rukou členských států. Evropská unie tedy musí bojovat za společnou politiku v oblasti půdy. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat paní De Lange za její zprávu o evropské biodiverzitě, protože Evropa není schopná zastavit úbytek v oblasti biodiverzity. Tyto ztráty musí být řešeny a já myslím, že paní Delange zcela správně chce, aby došlo k nápravě situace. Musíme podpořit komisi, aby prosadila biodiverzitu do roku 2020. ale obávám se, že v roce 2020 se najdeme ve stejné situaci. Zjistíme, že nástroje nefungují, musíme mít odlišnou eh, rybolovnou politiku, zemědělskou politiku, strukturální politiku, odlišný přístup k regionálnímu rozvoji. Všechny tyto problémy se projednávaly v rámci finančních výhledů a nyní pan Van Dalen, paní Delange hovoří úžasně o biodiverzitě, ale musí udělat eh, také vše pro to, abychom změnili náš eh, finanční výhled, protože musíme diverzitu podpořit i finančně, jinak eh, si budeme pouze něco namlouvat. Děkuji, pane předsedající. Tato zpráva velice moudře uznává roli zemědělců v zachovávání biodiverzity a jejich příspěvek k Eh, správným eh, ekologickým praktickám obecně. Když eh, hovoříme o reformě společné zemědělské politiky, tak jedním z argumentů, který se používá, je zaměření se zodpovědnosti, na zodpovědnost zemědělců a na to, jak by měly být v odměňování za zachovávání těchto veřejných statků, kterým je biodiverzita. Já si myslím, že musíme změnit svůj přístup. Musíme eh, zajistit, aby eh, zemědělci byli zapojeni do eh, otázky ochrany biodiverzity. Jsem pro spíš politiku cukru nežli byče. Pan eh, Delange eh, hovoří o eh, přímých příplatcích, což je velice zajímavé a já si myslím, že zemědělci by to povzbudilo k ochraně životního prostřednictví. Já nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že potřebujeme silnější směrnici o půdě. Není to tak. Musíme řešit naše stávající výzvy s tím, co už máme a nejsem si jistý, že se stávající reformou se nám to podaří. Děkuji a nyní pan Antonescu. Paní Antonescu, pardon. Eh, děkuji. Já bych také chtěla poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci. Abychom uchovali přírodní ekosystém, tak abychom zachovali dobré klima, plodnou půdu eh, a vše, co s tím souvisí, tak musíme uchovat biorozmanitost. Členské státy musí jednat tak, aby zachovali nutný přírodní kapitál pro udržitelný rozvoj. Je třeba používat obnovitelné zdroje, využívat krajinu a nastolit důležitou rovnováhu. Program LIFE teď poskytuje lepší financování, i když je to vlastně malá částka. Potřebujeme nové stroje investic a musí to být investice, které přinesou přidanou hodnotu rozmanitosti. Musíme omezit to, eh, co omezuje biorozmanitost. Musíme stimulovat ty projekty, které naopak biorozmanitosti pomáhají. Eh, Prosím komisi, aby tady udržovala, aby usilovala o udržitelné projekty, které budou zohledňovat životní prostředí. Paní Van Bremt, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Když slyším kolegy v Evropském parlamentu, tak je jasné, že existuje konsenzus. Skutečně tato otázka je velice naléhavá, to je pravda, ale když se vrátíme k srdci daného problému, tak eh, program životního prostředí OSN věří, že velké investice mohou zachránit životní prostředí. Jeden, jeden, jedno euro se může 70krát navrátit. To znamená, že kdybychom zainvestovali do biodiverzity, tak máme vysokou přidanou hodnotu. Ale musíme to prosadit ve všech oblastech, v rybolovu, zemědělství, ale také ve strukturálních fondech. Když se podíváme na zemědělství, tak během posledních 10-15 let došlo k velkému pokroku. Ale jsme ještě daleci k naplnění našich cílů. Zemědělství může prosazovat diverzitu, i když to budeme prosazovat, nicméně jsou tady i další sektory, které jsou velkou výzvou pro Evropskou unii. Děkuji. Pan Vojčichovský minutu je přítomen. Nevidím jej. Paní uh... Kolega s minutu a půl je zde. Nevidím ji. Paní eh, Karvaj minutu a půl. Senhor Presidente, Senhor Comissário, a importância deste relatório reflete a necessidade de intensificar esforços. Vážený pane předsedající, naše debata ukazuje, jak je důležité zasazovat se o biodiverzitu. Je mi líto, že Evropská unie nenaplnila své cíle z roku 2001 zastavit ztrátou biodiverzity do roku 2010. Důsledkem je ztráta biodiverzity, eh, narušení eh, našich předpokladů do budoucnosti a má to přímé ekonomické dopady a také eh, mm, v souvislosti s eh, legislativou Natura 2000. Ta by eh, přispěla k biodiverzitě, ale členské státy musí přikládat eh, velkou důležitost naplňování této legislativy a je také důležité, aby komise lépe integrovala otázky biodiverzity do otázk do dalších politik, jako je regionální rozvoj, cestovní ruch, zemědělská, rybářská politika a tak dále. Je také důležité na, vš- na navýšit eh, prostředky na výzkum v rámci osmého rámcového programu na výzkum biodiverzity tedy. Je eh, třeba, abychom se teď upnuli k novému centrálnímu cíli a sice eh, zastavit ztrátu biodiverzity v EU a ve světě. Děkuji. A nyní se dostáváme k nezaspsaným řečníkům Morgeli. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Píseň říká, že někteří zpívají vysoko, někteří zpívají nízko, ale bohužel vidíme, že to božský svět nám vymírá. A Bohužel je to díky činnosti Homo sapiens. Měli bychom tedy dát nějaký smysl celé této otázce. Paní Delange a ostatní říkají, že skutečně jednat musíme nyní. Hospodářské důvody jsou nevyvratitelné. 50 miliardové ztráty, 7 HDP, v roce 2050 to bude 40 bilionů, pokud ne víc. Je to velice alarmující situace a musíme jednat. Souhlasím s panem Nicholsonem, že když se bavíme o farmářích, rybářích, často si prosazují své zájmy, ale je to otázka vzdělání a osvěty. Děkuji, pane předsedo. Pan Sonik. Děkuji, eh, pane předsedající. Malé schromáždění OSN se rozhodlo, že rok 2010 by měl být eh, rokem eh, biologické rozmanitosti. Z tohoto pohledu bychom měli vést celosvětovou kampaň eh, na zvýšení informovanosti o důležitosti ochrany biologické rozmanitosti. Nicméně podle eh, průzkumu Eurobarometru v minulém roce jenom 38% Evropanů vědělo, v čem biodiverzita spočívá. Musíme eh, tedy ukázat, eh, v čem spočívají naše úspěchy zatím v oblasti biodiverzity. Nesmíme se nesmíme šetřit úsilím a musíme i nadále se snažit o její záchranu. My se věnujeme třeba architektonickému dědictví, tak proč by komise třeba nemohla zdůraznit, eh, tedy eh, zorganizovat také dny evropského dědictví v oblasti eh, biodiverzity? Nyní už se blížíme ke konferenci v Nagoji a Evropská unie by jednoznačně měla se vyjádřit ke své pozici v oblasti ochrany biodiverzity po roce 2030, kam eh, půjdou finance například v rámci společných akcí. Děkuji. Děkuji a nyní paní Klés minutu. Děkuji, pane předsedo. Musíme udržitelně a zodpovědně nakládat s velkým darem přírody. Musíme také s ohledem na přírodu hospodařit s půdou, integrované hospodaření vytváří eh, životní stanoviště. To je vidět i v mé zemi, eh, kde například už se neobhospodařují vinice a jsou tam teď eh, některé druhy motýlů, které nemohou v tomto novém prostředí žít a jejich počet klesá. Někde vznikají i zvláštní choroby. Zemědělství, když se někde eh, specificky zasluhuje o biodiverzitu, tak musí být také odměněno. Celá řada ustanovení už vznikla. Některá z nich samozřejmě musí být ještě přeskoumána a evropská pravidla ve všech členských zemích nejsou samozřejmě uplatňována stejně. Potřebujeme eh, silnější kontroly, jednotnější kontroly při eh, provádění. A pokud je o ochrany půdu, tak, půdy, tak členské státy by s tím měly začít už nyní, neměly by čekat na evropskou směrnici. Děkuji. Eh, Pan Tabadži, jedna minuta. Děkuji. Děkuji také paní De Lange, protože ona nám eh, nyní zavdává příležitost zde debatovat například o mých myšlenkách. V posledních letech jsme požádali eh, zemědělce v eh, Maďarsku eh, o to, aby se nám vyjádřili k tomu, co by říkali navýšení přímých plateb na, v, za účelem zachování biodiverzity. V současné době financujeme činnosti, které Eh, naprosto ničí například životní prostor pro ptactvo. Na to dokonce máme jedno eh, maďarské přísloví. Pravá ruka neví, co dělá levá. Až se bude přepracovávat Natura 2000 a eh, společná zemědělská politika, a až se bude přijímat nová směrnice o vodě, musíme pamatovat, o, pamatovat na biologickou rozmanitost. Děkuji a nyní paní Pán minutu. Domnule președinte, domnule comisar, un raport important. Děkuji, pane komisaři. Tato zpráva je velice důležitá. Já bych chtěla paní zpravodajce vřele poděkovat. Ráda bych se vyjádřila k nástroji na ochranu biologické rozmanitosti v Evropě. Síť Natura 2000 pokrývá 18 v Rumunsku 80% a v Rumunsku 17,9%. Existují odhady, že roční náklady Natura 2000 představují asi 6 miliard ročně. To je ovšem určité cílové číslo, které bychom tady měli eh, dosáhnout. Pokud se nám podaří biologické druhy chránit, pokud, to má, pokud se to má poražit, tak bychom měli mít finanční prostředky eh, po roce 2014 zvýšené. Potřebujeme také nové ohodnocení stávajících eh, plánů pro financování, pokud se nám má podařit eh, ztrátu biorozmanitosti do roku 2010 snížit. Paní Matera, jedna minuta. Vážený pane komisaře, vážení kolegové, Zachování biologické rozmanitosti je důležitá aktuální otázka a bohužel řada lidí eh, ji podceňuje. Mnoho občanů eh, Evropské 27 nerozumí závažnému riziku, které eh, vyplývá eh, ze ztráty biodiverzity a toho, tomu, jak to ovlivňuje naše životní prostředí. Já si myslím, že je na nás, aby stávající evropská legislativa byla plně prosazena, aby byly nalezeny správné zdroje na prosazování legislativy o biorozmanitosti. Musíme se také snažit o získání příslušných Eh, peníze na příslušné projekty, jako je například projekt LIFE, a na, také prioritou musí být zachování eh, pozemních i námořních eh, stanovišť druhů v Evropské unii. Na místní úrovni musí být také ochrana biodiverzity kritériem při přiznávání prostředků. Musíme nebo máme odpovědnost za vyslání silného signálu směrem eh, do Evropy, tak abychom zlepšili eh, život nejenom eh, svůj, ale i těch, kteří nás budou následovat. Děkuji, pane předsedo. Rád bych řekl alarmující slova v souvislosti s touto zprávou. Chtěl bych upozornit na velmi znepokojivou situaci, protože některé studie ukázaly, že v Černém moři dochází k velkému vymírání ryb. Souvisí to s přítoky z řek. Do řek se dostává mnoho organického dusíku a tak se to dostává až do Černého moře a studie hovoří o tom, že za 30 let v Černém moři pravděpodobně nebudou vůbec žádné ryby kvůli eh, těmto znečišťujícím látkám, které se tam dostávají. Já si myslím, že toto musí být prioritou Evropské unie a proto velice vítám to, že byla předložena tato zpráva. Děkuji paní zpravodajce. A nyní pan Vojčekovský minuta. Děkuji vám pane předsedající. Rád bych poděkoval paní Delange za její skvělou zprávu. Rozprava o biodiverzitě je samozřejmě důležitá, ale myslím, že nám tady eh, uchází jedna velice důležitá věc, a sice geneticky modifikované organismy. Ty představují obrovskou eh, hrozbu biodiverzitě v Evropě. V Evropě nemáme eh, zatím tolik eh, geneticky modifikovaných plodin, ale jsme pod stálým tlakem, abychom jich co nejvíce eh, schvalovali k použití. A já si myslím, že to je věc, která může zásadně ohrozit biodiverzitu. Kdyby se to stalo s eh, velkými, kdyby se najednou začaly produkovat významné monokultury geneticky modifikované, tak by to docela jistě vedlo ke stráně, ztrátě biodiverzity. Proto by se Evropská unie měla bránit a politicky pokud vím, tak eh, pozice některých eh, politických frakcí je taková, že není možné celoevropsky zakázat takovéhle plodiny, ale měli bychom zvážit stažení evropských dotací eh, takovýmto geneticky modifikovaným plodinám. Nemáme, neměli bychom je podporovat eh, z evropských prostředků. Vážení kolegové, biodiverzita se týká nás všech je nezbytné vytvořit jednotné směrnice, protože eh, narušování našich ekosystémů a ztráta biodiverzity, to je něco, co nezná žádných hranic. Já se tedy připojuji k výzvě pro komisi a členské státy, aby vytvořili struktury pro rozhodování a vylepšili provádění předpisů. Musí to vylepšit v mnoha ohledech. Děkuji. Are you here, Mr. Rossi? Jsem zde, pane Rossi signor presidente onorevoli colleghi la biodiversità indica una misura della varietà di specie animali e vegetali nella biosfera. essa è il risultato di lunghi processi evolutivi. Pane předsedo, musíme si uvědomit, že změny biologické rozmanitosti eh, jsou záležitostí dlouhodobou. Biologická diverzita znamená, že je možné se přizpůsobovat změnám životních podmínek na Zemi a to by mělo pokračovat i v budoucnosti. A je to zároveň určitý výsledek evoluce, ale zároveň je to východisko, které umožňuje další vývoj genetický, biologický, umožňuje vznik nových druhů, takže zachování této biologické rozmanitosti musí pokračovat bez překážek, protože je to dědictví lidstva velice důležité do budoucna a umožňuje zachování klimatické rovnováhy, celoplanetární rovnováhy. Také si musíme opatřit více poznatků o tom, jakým způsobem tady začlenit eh, lidi do celého mechanismu biologické rozmanitosti, jakým způsobem ji nejlépe zachovat, protože to je jeden z důležitých cílů roku 2010, který je zároveň rokem biologické diverzity. Pan komisař chce reagovat, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejprve se pokusím zareagovat na některé aktuální připomínky, které zazněly a potom učinil, učiním závěrečné připomínky. Pokud jde o pravidla pro zachování biodiverzity, tady komise spolupracuje úzce se členskými státy a dalšími zainteresovanými stranami na tom, abychom vypracovali pokyny pro určité klíčové sektory, jako je třeba větrná energie a tak dále. A také pracujeme na kam, další kampani pro Naturu 2000. Nová strategie pro biodiverzitu se bude úzce zaměřovat na začlenění do dalších evropských politik, které mají nějaký dopad na biologickou rozmanitost, jako třeba regionální rozvoj, eh, rybářská politika, zemědělství a tak dále. A chceme měřitelné ambice a dosažitelné cíle, tak abychom zde měli už určité priority a cíle do roku 2020, což bude všechno uvedeno v nové strategii aktivit eh, kterou tedy předloží Evropská komise. Pokud je ochranu půdy, návrh komise pro rámcovou směrnici je zatím zablokován, což je veliká mezera v naší politice pro využívání zdrojů udržitelným způsobem. Takže sdílíme vaše obavy o týkající se zhoršování kvality půdy a dopady, které to má na životní prostředí. Ale mohu vás ujistit o tom, že na tom velice tvrdě pracujeme, abychom situaci na radě odblokovali. A konečně bych chtěl říci, že je velice uklidňující vidět, že komise a e, europoslanci se shodují na tom, jak je důležité zadržet ztrátu biologické rozmanitosti a udržet fungování ekosystému. Také souhlasíme na tom, kvůli čemu se nám nepodařilo dosáhnout cílů, které jsme si původně stanovili na rok 2010. Rezoluce je jednoznačná, nesmíme po druhé zklamat. Nesmíme se v roce 2020 postavit před evropské občany a e, s tím, že jim budeme muset říci, že se nám nepodařilo využít všechny zdroje zastavení biodiverzity v Evropě. A na závěr bych e, se chtěl podělit o slogan naší kampaně pro letošní rok pro biodiverzitu, protože víme, že to je rok e, biodiverzity. Jsme v tom společně. Pouze takto se nám podaří zastavit ztrátu biodiverzity a mít planetu plnou života a jejího forem. A já předám vaše připomínky eh, panu komisaři, panu Potočníkovi, který má toto na starosti, ale nemohl dorazit, protože, jak víte, je v New Yorku na zásadní konferenci, která se právě týká tohoto tématu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. A paní Delange jako paní zpravodajka má eh, závěrečné slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla nejprve poděkovat všem kolegům za příspěvky. Tady v sále byly to velice zásadní příspěvky, které ukazují, jak je důležité mít celostní přístup a mainstreaming. Pan komisař řekl, že je připraven toto zohlednit a začlenit do strategie komise a doufám, že tak opravdu učiní. A doufám, že ta strategie bude stejně jasná jako strategie, eh, kterou bychom si přáli my Začlenění této politiky do politiky zemědělské je velice důležité. My jsme k tomu řekli už mnohé. Je to sektor, který pořád představuje polovinu eh, využití půdy Evropského společenství. Eh, musíme tedy tady mít správné, správné řízení, využití půdy. To tež platí pro politiku eh, rybolovu a lesnictví. Takže eh, biodiverzita musí být začleněna do všech těchto politik a to také finančně. Potřebujeme dostatek prostředků na to, abychom implementovali tyto politiky účinným způsobem. V minulosti bohužel náš přístup k politice byl příliš fragmentovaný, zaměřovali jsme se pouze na jeden jediný výsledek. Teď už máme celostnější politiku, takže eh, teď už můžeme dosáhnout mnohem více cílů najednou. Já myslím, že když se nám podaří se odpoutat od tohoto, eh, od tohoto fragmentovaného přístupu, podaří se nám také získat mnohé i finančně. Je zcela zásadní mít také mezinárodní přístup, tak jak jsme viděli v souvislosti s setkáním v Nagoji, o hledně zachování kvality půdy, tady je zase důležité, abychom měli celkově skoordinovanou a celkovou politiku. Musíme chránit naši půdu a půdní zdroje v celé Evropě ale nelze tak učinit plošně všude stejně, protože problémy týkající se půdy jako eroze a tak dále jsou různorodé v různých zemích. V mé zemi je to jinak, je to jinak v Řecku, je to jinak ve Skandinávii. Takže musíme zajistit diferencovaný přístup podle místních podmínek. A konečně, pane předsedo. Hovořili jsme o veřejných financích, veřejném sektoru, ale nezmínili jsme sociální zodpovědnost a příslušné aktivity. A to právě potřebujeme i zde. Potřebujeme takovou politiku, abychom měli udržitelnou produkci, kterou si bude moci spotřebitel dovolit koupit pouze, tak to můžeme pokročit. Děkuji. Thank you, Ms. Well, that... Děkujeme, paní Delange, a tím jsme dokončili tento bod našeho dnešního programu. Rád bych všem poděkovala, nyní se dostáváme. Samozřejmě, že nás čekají další oblasti a